se bude eh, hlasovat. Eh, a následující téma rozpravy je prohlášení Rady a komise o zprávě o pokroku Černé hory. A opět bych chtěl eh, vyzvat pana Vamená, aby promluvil za radu. Honorable members, Vážený pane předsedo, vážení poslanci, pane komisaři Fíle, rád bych na úvod uznal, přivítal podporu parlamentu v tom úsilí, které vykonává Černá hora vůči výhledům k evropské integraci. Konkrétně vítám to, že zpravodaj Charles Tanok i nadále eh, vyrovnaným pozitivním způsobem přispívá k tomuto vývoji. Silná veřejná podpora Černé hory vůči e, evropské integraci e, si vyžaduje národní konsenzus a je ostatně i cílem všech politických strán. To umožnilo zemi systematicky pracovat na reformách. V prosinci rada i um, přivítala hodnocení komise o postupech Černé hora a podařilo se jim tedy splnit klíčové priority stanovené Evropskou unii na rok 2010. Vůči, ve světle tedy zahájení um, jednání o přistoupení v červnu tohoto roku Evropská rada pověřila radu, aby zanalizovala pokrok Černé hory v provádění reform. Mezi jinými je třeba se soustředit na právní otázku základní práva boj proti korupci, organizovaný zločin. Komise nyní připravuje zprávu, která bude zřejmě eh, zveřejněna v květnu. Černá hora splnila celou řadu mm, významných eh, kritérií pro členství. Pokročila směrem k vytvoření tržní ekonomiky, eh, podpořila a zlepšila životní eh, podmínky a různé další podmínky stanovené prostřednictvím dohody o stabilizaci a přistoupení. Také vztahy se sousedskými zeměmi se pozitivně vyvinuly Um, Černá hora předseda, eh, předsedala v období 2010 až 2011 také iniciativám, jako je jeho východní evropský proces spolupráce. Černá hora byla také aktivně zapojena do sarajevského procesu, který eh, zamýšlí vyřešit situaci uprchlíků a vnitřně přesunutých osob z důvodu tedy konfliktu z 90. let. Nicméně samozřejmě je před ním ještě dlouhá cesta. Musí se vynaslažit, aby plně implementovali podmínky a pravidla, zejména tedy v právní oblasti. Tady je zapotřebí pokroku vyřešit situace těch vnitřně přesídlených osob, svobodu médií, provádět také eh, antidiskriminační politiky a zajistit nezávislost soudnictví. My se těšíme na závěry ústavní reformy, která posílí nezávislost soudnictví. Pokrok v boji proti korupci a organizovanému zločinu to také bude klíčové v dosažených pokrocích Černé hory v rámci integračního procesu. A já jsem přesvědčen, že zaznamenáme pokrok v těchto oblastech a že proces přistoupení Černé hory dodá tedy i pozitivní mm, signálům pro celý západní Balkán. S tou historickou krátkou dohodou z dialogu mezi Prištinou a Bělehradem, tedy rozhodnutí z 1. března 2012, zajistilo kandidátský status Srbsku a také probíhající pokliny ratifikační proces eh, přístupového jednání s Chorvatskem. To jsou všechno silné signály, které region vysílá i sousedním zemím. V těchto eh, reformních úsilích rozhodně bude Černá hora pokračovat. Pokud bude pokračovat stejnou rychlostí a úspěšně, tak bude určitě možné již v červnu tohoto roku zahájit přístupová jednání a my za radu věříme, že se toto Černé hoře podaří. Děkuji, pane ministře. Dalším řečníkem za komisi pan File, prosím. uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením a ctí, že dnes mohu vystoupit v Evropském parlamentu v rámci rozpravy k usnesení o zprávě pokroku Černé hory za rok 2011. Rád bych také vyjádřil eh, velké poděkování a poblahopřál eh, panu zpravodaji Charlesi Tanakovi za skvělu, ke skvělé zprávě. Rozhodnutí prosincové rady uznává pokrok, který tato země učinila během pěti let od znovu získání nezávislosti a především od prosince roku 2010, kdy se stala kandidátem na členství v Evropské unii. Toto rozhodnutí otevřelo dveře pro přístupová vyjednávání. Předpokladem úspěchu bylo, že orgány Černé hory byly odhodlány provést ambiciozní reformy do kterých zapojili parlamentní opozici, občanskou společnost a sdělovací prostředky. Jsem přesvědčen o tom, že široký celonárodní konsensus o integraci této země do EU je velikou výhodou pro Černou horu, protože pomůže tomu, že bude moci krok po kroku eh, se přibližovat k Evropské unii. Minulý týden se setkal s Igorem Lukšičem, premiérem Černé hory, který mě ubezpečil o tom, že chce pokračovat v, recos, v tomto reformním procesu a posilovat evropskou agendu. Společně jsme oba dva konstatovali, že zahájení těchto přístupových jednání nebude koncem procesu, ale že spíše bude začátkem dlouhé a náročné cesty. Pane předsedo poslanci a poslankyně, jak se uvádí ve zprávě pana Tanoka, Černá hora učinila zatím zásadní pokrok, nicméně bude muset vynaložit ještě další úsilí v oblasti právního státu, především v oblasti boje proti korupci a organizované trestné činnosti. Protože když se podíváme na počet skutečně pravoplatných rozsudků, především v eh, kauzách eh, korupce na vysoké úrovni a organizovaném zločinu, tak je potřeba, aby byl vyšší a že všechny eh, případné kauzy musí být dostatečně vyšetřeny. V roce 2006 došlo k, ke koncensu o rozšíření a uvědomujeme si, že je velice důležité, aby se tyto problémy vyřešily v rámci přístupového procesu co nejrychleji. Nový přístup k vyjednávajícím kapitolám 23 eh, o justici o základních právech a 24 o justici o spravedlnosti, eh, bezpečnosti a svobodě umožní uzavři, otevřít tyto kapitoly dříve, tak aby následně Černá hora měla dostatek času na to, aby mohla řádně zasáhnout proti organizovanému zločinu a korupci. První Vysvětlující fáze screeningu kapitoly 24 právě probíhá s tím, že první screening týkající se kapitoly 23 proběhl začátkem tohoto týdne. Dalším milníkem bude dokončení ústavní reformy v Černé hoře, a to na základě doporučení Benátské komise, a to v duchu koncensu a konstruktivního dialogu se stranami opozice. Vznikne tak eh, jasná záruka nezávislosti a odpovědnosti soudního systému. Dodržování evropských standardů a práv menšin je také velmi důležité, především co se týče svobody slova a boje proti diskriminaci. Nedávný útok proti eh, novinářce je neakceptovatelný a musí být řádně vyšetřen spolu s ostatními případy násilí a vandalismu proti sdělovacím prostředkům. Dále je třeba posílit protidiskriminační politiku, především co se týče rovnová, rovnoprávnosti mužů a žen a účinné ochrany práv menšin. Dále je potřeba se aktivně zabývat snižováním počtu legálně zaregistrovaných vysídlených osob. Pochopitelně vyřešit tyto problémy je odpovědností Černé hory, je to na jejich kapacitě udržet tempo reform a zajistit jejich účinnou realizaci. Evropská komise bude podporovat úsilí Černé hory na jejich cestě k Evropské unie a to, do Evropské unie a to finanční a odbornou pomocí. Děkuji. Děkuji, Pane komisaři, pan Tenok má slovo. Černá hora jako kandidátská země je poměrně jednoduchým případem, co se týče sledování pokroku ke vstupu do Evropské unie. Černá hora pracovala na tom, aby splnila kritéria, které stanovila Evropská komise v sedmi klíčových oblastech. Především zlepšení práce parlamentu, volby, profesionální státní zpráva, nezávislost soudnictví, boj s korupcí, boj s organizovaným zločinem, zajištění svobody sdělovacích prostředků a spolupráce s občanskou společností. Černá hora byla přijata nedávno do Světové obchodní organizace, bylo to v loňském roce a pochopitelně to pomůže Černé hoře vybudovat moderní konkurenceschopnou ekonomiku. Znamená to, že Černá hora se zapojí do světové ekonomiky. Politická korenská kritéria včetně eh, různých forem diskriminace a repatriace eh, interně vysídlených osob, nezávislost a transparentnost soudního systému ve svém usnesení jasně popisují. Je to země, která má krásnou přírodu a následně její ekonomika bude do značné míry stát na turistice. Podpora životního prostředí a ochrana proti dalšímu vytváření eh, vodních elektráren a transparentnost ekologické politiky je důležitou prioritou vlády. Tato zpráva také hovoří o ekonomice. Tím, že se sníží byrokracie, eh, začne se více podnikat a následně se bude do země eh, přitahovat i více investic. Mon- eh, Černá hora také podporuje lepší regionální spolupráci se sousedními zeměmi a snaží se také vyřešit eh, stávající konflikt, hraniční konflikt s Chorvatskem, který je celkem malý a snaží se postavit do čela boje s organizovanou zločinností, které je tam opravdu hodně v tomto regionu. V loňském roce uzavřeli smlouvy o vzájemném vydávání se Srbskem, Makedonské, Makedonii a Chorvatskem. Jinými slovy tedy, Černá hora je opravdu dobrý žák a doufáme, že vyjednávání o přistoupení do Evropské unie začnou v roce 2012. Děkuji mnohokrát a nyní pan Mitchell. Pane předsedající, děkuji také Charlesu Tanokovi za tuto zprávu. Někdy si říkám, když se podíváme na dějiny, že lidé se aby se lidé nepřemýšleli jen o ekonomických problémech, ale také nad tím, že v roce 1989 spadla berlínská zeď a e, deset členských států posléze přistoupilo k Evropské unii. Nyní se hovoří o Černé e, hoře. Když e, bereme v úvahu nedávnou historii Jugoslávie, je to opravdu zázrak. Takže já vítám, vítám ten pokrok, který byl učiněný Černou horou, vítám způsob, kterým eh, doposud eh, se staví k těmto eh, otázkám. Evropská unie žádá zodpovědnost a já jsem o tom chtěl hovořit proto, protože malé členské státy a ostatní státy musí přemýšlet o tom, jakým způsobem eh, budeme řešit institucionální otázky, jak se nadále bude expandovat v Evropské unii. To je také otázka komise, počtu komisařů. Pro nás je to důležité, protože eh, mezi malými a velkými zeměmi může vznikat určitá šádlivost. Měli bychom tyto otázky řešit tak, aby se nerozhodovaly ze strany velkých členských států, protože členské státy nehledě na svou velikost mají si být rovny. A to je třeba zdůraznit. Je třeba také říci, že došlo k velkému pokroku a že rozšířujeme tento kontinent tak, aby se stal bezpečným, stabilním místem i do budoucnosti. Děkuji vám, země, děkuji panu Tanokovi. Děkuji. Omlouvám se, mně se eh, rozbily hodiny časomíra další. Eh, pan eh, Ferm bude používat své hodinky. Já jsem doufal, že nebudu mít žádný limit, ale jak se zdá, tak to nevyjde. Děkuji vám, pane předsedající. Myslím, že panu Tanokovi se podařilo dosáhnout velké míry schody, což je velice důležité. Členské státy EU eh, by měli tedy začít eh, vyjednávání s Černou horou, protože takto ukážeme jasné sdělení nejen Černé hoře, ale celému západnímu Balkánu. Eh, vidí tyto země, že jsou posuzovány podle svých vlastních zásluh. A toto usnesení o tom hovoří velice jasně. Černá hora by měla být chválena za konstruktivní úlohu již hraje za přispění k dobrým sousedským vztahům a stabilitě v regionu. Drží se klíčových priorit stanovených komisí, ale stále ještě zbývá mnoho. Na cestě k úspěchu je zapotřebí silné politické vůle, aby byly provedeny kroky zaměřené na boj proti korupci, boj proti organizovanému na e, prosazení právního státu. Tam ještě zbývá učinit mnohé. A bude proto zapotřebí hodně politické vůle. Ale přístupový proces se netýká jen vlády nebo parlamentu, ale celé společnosti, která se také musí přizpůsobit. To znamená, že Černá hora musí posílit svůj dialog eh, s občanskou společností, odborovými organizacemi, a také musí zajišťovat, eh, zaručovat svobodu médií. Já jsem žádal, aby Montenegro se zabývalo případy, kdy novinářům bylo vyhrožováno, kdy eh, trpěli násilím. A také genderová rovnost. To je další věc, ve které ještě zbývá mnohé vykonat. Ženy mají veli, velice malé zastoupení na významných pozicích eh, černohorské společnosti. To je také třeba vyřešit. Já budu vítat Černou horu jako členský stát, jakmile budou splněna daná kritéria. A Evropská unie také musí vykonat svůj kus práce, například rozvíjet program IPA, aby země jako Černá hora byly podporovány patřičným způsobem, aby mohly se přišli k evropské budoucnosti. Děkuji, pan Weigl, dvě minuty. Používám nyní svoje hodinky. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Já jsem si myslel, že jste chtěl zastavit eh, hodinky, abychom měli více času. Eh, chtěl bych poděkovat panu Tanakovi, zpravodajovi za tuto vynikající spolupráci. A také bych chtěl poděkovat všem ostatním, všem stínovým zpravodajům za její spolupráci. Je to dobrá zpráva pro Černohoru i pro nás. Vyjednávání začíná na začátku června či července. Eh, věříme, že Černá hora je připravena dobře. I soudržnost společnosti eh, byla posílena. Chtějí tedy přistoupit k Evropské eh, unii Černá hora. Začíná jednou z nejtěžších kapitol, to je kapitola 23. Černá hora prošla eh, velice náročnými soudními reformami, formami zaměřené na vybudování efektivních institucí pro boj proti korupci, a o tom se zmiňovalo mnoho poslanců. Také jsme zmiňovali významnou úlohu Černé hory v regionální spolupráci. Stejně jako zpravodaj jsem přesvědčen, že rozhodnutí předat sporné otázky hákskému eh, soudu je důležité a správné je třeba zajistit, aby byla svoboda médií, svoboda projevu eh, v Černé hoře, aby se předcházelo útokům na novináře a je třeba zaručit toleranci vůči všem menšinám ve společnosti. Některé z těchto témat jsou eh, pro černohorskou společnost nové, ale mají obrovský význam je důležité, aby tato malá, ale velice krásná země se vydala na cestě k EU. Thank you very much. Děkuji vám. Takže naše časomíra již funguje a nyní má slovo paní Lonáček. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane ministře Vamené, kolegové, také já jménem Zelených bych ráda poděkovala kolegovi Tanokovi za výtečnou práci a výbornou spolupráci, co se týče dosažení kompromisu. Také jménem Zelených bych chtěla vyjádřit že zapotřebí velké podpory, kterou by měl Evropský parlament vyjádřit vůči tedy Černé hoře. To je důležitý krok v tuto chvíli v době rozšiřování vůči zemi, která má kandidátský status, aby se tedy věci pokročily vpřed i se sousedskými zeměmi. Ano, Černá hora činí pokroky a mnoho těch pozměňovacích návrhů, které jsme předložili, byly přijaty, byly odsouhlaseny. To je rozhodně velice pozitivní, nicméně stále je tu ještě jedna problematická záležitost v Černé hoře a to je korupce. Na to poukázala celá řada kolegů. Ohledně v rámci privatizačních eh, procesů celá řada společností, televize a podobně. Tady ohledně toho byla celá řada protextů a vláda se na to musí opravdu zaměřit a vyřešit to. Pak také ta otázka ehm, novinářů, kteří eh, poukazují na určité eh, nešvary ve společnosti. V této věci se také musí pokročit vpřed a, a opravdu plnit svobodu tisku. A poslední eh, záležitost, zákon o financování politických stran. Tady to v podstatě do značné míry závisí na státní volební komisi a kdo v ní zasedá, no zástupci politických stran. Myslím si, že takto by se nemělo rozhodovat o financování politických stran, mělo by se to změnit. A na závěr jedna pozitivní věc, co se týče tedy práv eh, skupin LGBT. Tady byly velké pokroky i v poslední době a eh, nedávno proběhla regionální konference o Eh, skupinách LGBT. To je rozhodně pozitivní záležitost, dobrý signál. Děkuji a pan Chontis. Děkuji, pane předsedo. My jsme pro přistoupení Černé hory, my tedy naše politická skupina a ostatně jsme i pro přistoupení všech zemí západního Balkánu, vzhledem k tomu, že i občané těchto zemí si toto přejí. Nicméně jednací proces musí být záměrem, protože tyto země vyřeší hospodářské, sociální, politické problémy a nedořešené otázky ve svých zemích. My víme, jaká je situace v zemi, zejména co se týče záležitosti boje proti organizované trestné činnosti. V podstatě v Černé hoře je ta situace víceméně pozitivní. A já bych ještě rád dodal následující. V první řadě otázka přistoupení k NATO. NATO může být v tomto regionu nahlížena a jakožto problematická organizace, alespoň tak to na ní může být nahlíženo na Balkáně. My také ale požadujeme i například o zlepšení hospodářské situace, ale nesmíme zapomenout na to, že to může mít negativní dopad na samotné pracující. Takže ano, můžeme tu klást pravidla, ale nesmí to vést v konečném důsledku k destabilizaci této země. Děkuji paní Makové na minutu a půl. Thank you. Over the past year... Děkuji. Za poslední rok Černá hora učinila pokrok v reformě soudnictví. Celé počet eh, případů před soudy byl snížen. Eh, řeší se otázka zodpovědnosti, účinnost eh, soudců, příslušné normy byly přijaty. Ehm, nicméně prosazování práva je zásadní, nejen to, že to existuje na papíře, když se podíváme na posledních 20 let v těchto zemích, v těch postkomunistických zemích, tak ty nejsložitější reformy byly právě reformy soudnictví a opravdová opatření pro prosazování řádného boje proti korupci. V boji proti korupci tady byla posílena legislativa, mají tu e, nové zákony, co se týče veřejných zakázek, podpoře politických stran a střetu zájmu. Nicméně opravdová implementace je zásadní a je to to i samotným testem při prosazování všech těch reform. Je třeba také pokročit, aby země měla předvídatelný soudní systém a opět se obnovila důběra obyvatel. Já bych navrhovala následující. Soudnictví nesmí být nějaká loterie a stejně tak rozsudky musí být veřejné. Co se týče boje proti korupci, orgány se musí zaměřit zejména na ty případy nejvyšší korupce, to je ten správný test soudnictví a vysoké politické třídy. My i obyvatele Černé hory potřebují, aby se vyřešily ty nejzávažnější případy na těch nejvyšších úrovních. Děkuji a není postup na základě Catch the Eye. Mám tu tři zapsané řečníky, v první řadě paní Bazesku. Domnule președinte, Montenegro a realizat progrese în cele... Děkuji, Děkuji. pane předsedo. Došlo k velkému pokroku Černé hory v sedmi prioritách, tak jak byly stanoveny před rokem Evropskou komisí. A v tomto kontextu bych ráda přivítala rozhodnutí Evropské rady zahájit vyjednávání s touto zemí v roce 2012. Myslím, že takto budeme pozbuzovat reformy ve všech oblastech. Domácí pokrok je zásadní pro integraci do Evropské unie. Vybízím orgány v Černé hoře, aby posílili své úsilí v oblasti soudnictví, boj proti organizovanému zločinu a proti korupci. Myslím, že nová strategie komise otevřít kapitoly 23 a 24 přichází právě včas. Je zapotřebí, eh, aby došlo k dodatečným opatřením týkající se romských obyvatel, aby byla rozvinuta bezpečnost oblasti. Pan Kukan. Děkuji, eh, pane eh, předsedající. Poděkování a kompliment patří eh, Charlesi Tenokovi za přípravu této zprávy, ale také za jeho nezlomnou podporu v pro proces integrace v Černé hoře. Uznání náleží i stinovým zpravodajům. Černá hora dosáhla hmatatelného pokroku v integrační agendě. Dosahuje dobrých výsledků v procesu společenské transformace a reform, což se týká také sedmi známých priorit Evropské komise. Tyto procesy je třeba dále podporovat. Zůstává řada problémů, například eh, v otázce eh, právního státu, boje proti organizovanému zločinu a korupci, spolupráce státu s občanskou společností a v otázce svobody, svobody médií. Ale i zde vidíme výsledky. Jedná se o dlouhodobé procesy eh, Kyž řešení má Evropská unie prostředky při vyjednávání o přistoupení. Černá hora je šampionem na západní Balkáně, eh, co se týče přistoupení a měli bychom ji v tomto úsilí nadále podporovat. Děkuji, pan Poselt. Děkuji mnohokrát. Černá hora je v každém případě evropská země. Je to země, která je nejstarším novodobým státem na Balkáně. Střetává se tam slovanská a balkánská kultura, je to křižovatka mezi muslimy a křesťany. A přes veškeré problémy této země se domnívám, že je tato země na velmi dobré cestě a zaslouží si naši velkou podporu. Proto vítám vynikající zprávu pana Tenoka. Skutečně se domnívám, že černohorský komisař a černohorští poslanci a poslankyně obohatí Evropskou unii. Černá hora by se mohla stát skoro jako Lucemburském Balkánu. Dobrá, pane Fíle, prosím. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, pane ministře, na závěr svých eh, svého vystoupení bych chtěl ještě jednou poděkovat panu zpravodaji Charlesi Tenokovi za velmi informovanou zprávu a dobrý příspěvek k dnešní diskusi. Toto usnesení vysílá správný signál Černé hoře. Na jednu stranu uznáváme tvrdou práci, kterou zatím odvedli, na druhou stranu je podporujeme, aby, i, aby nepolevili v procesu reform. Černá hora se velmi blíží otevření přístupových jednání se závazkem jejího obyvatelstva a s naší společnou podporou jsem si jistý, že Černá hora bude pozitivním příkladem v celém regionu. Tím, že se bude přibližovat k přistoupení do Evropské unie. V souladu se závěry nedávné rady Evropská komise letos na jaře předloží předběžnou zprávu o pokroku Černé hory při plnění reform, a to především v oblasti právního státu a základních práv. Tato zpráva se bude zabývat především pokrokem, kterého dosahuje v oblasti sedmi hlavních priorit, které byly stanoveny od eh, přijetí naší zprávy z roku 2011. Pokud na základě této zprávy bude konstatován další pokrok, tak Rada v červnu zahájí přístupová jednání, což potvrdí důvěryhodnost celého procesu rozšiřování Evropské unie. Děkuji a za radu pan ministr Vamen. Medlema. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení pane komisaři, Evropská unie poskytla občanům Černé hory naději na eh, evropskou budoucnost, což je dobrým krokem pro Černou horu, kde je skutečně eh, přesvědčení o vhodnosti eh, přiblížení se k Evropské unii a je opravdu obdivodné, jaký pokrok učinila Černá hora. V únoru tohoto roku v rámci dánského předsednictví jsem byl v Černé a viděl jsem hmatatelně, jsem se mohl přesvědčit o e, proevropském úsilí celé země probíhá mnoho reform zaměřených na to, aby stát byl tedy efektivnější, aby mohl lépe hájit práva občanů. To jsou reformy, které jsou v zájmu jak Černé hory, tak Evropské unie. To vše je pozitivní. Ale také je nezbytné, aby došlo k dalšímu pokroku, zejména v boji proti korupci a proti organizovanému zločinu. Očekávám tedy eh, s napětím eh, další zprávy o pokroku Černé hory, které přijdou ze strany komise. Také jsme se zabývali eh, oblastmi, kde je zapotřebí nejvíce postoupit v reformách, v jakých oblastech je tedy důležité, aby se pokročilo dále. Reformy v Černé hoře by se měly zaměřovat také na reformy ústavní, na eh, reformy týkající se boje proti korupci, eh, organizovanému zločinu a aby byla prováděna legislativa a také eh, například mm, otázky související s, mm, s financováním stran a s mm, bojem proti diskriminaci. Také se jedná o nezávislost nejvyššího soudu. To všechno jsou velice důležité prvky pro administrativní schopnosti eh, Černé hory. To vše bude možné eh, získat také díky eh, podpoře Evropské unie, která už se projevila jako užitečnou pro Černou horu. Černá hora jako malá ekonomika byla stižena krizí, podobně jako Eh, jiné země v Evropě. Nyní se dá očekávat, že zde budou eh, rizika další nezaměstnanosti a eh, že nebude očekávatelný v brzké době velký růst. Je zapotřebí, aby Černá hora především usilovala tedy o plnění reform a aby pokračovala dále na cestě prohlubování reform zaměřených na dohodu o e, přidružení a partnerství. Černá hora je tedy na dobré cestě, aby dosáhla respektování kritérií mm, vstupu, ale toho lze dosáhnout jen s podporou EU. Doufám, že už za dánského předsednictví budeme schopni zahájit oficiálně vyjednávání o přistoupení s Černou horou. Samozřejmě, že tato integrace do Evropské unie bude výhodná pro samotnou Černou horu, ale věřím, že bude moci poskytnout eh, další rozkvět i eh, jako inspiraci pro další eh, země západního Balkánu. To je nepochybně téma nebo oblast, kterým se chce dánské předsednictví zabývat a chce úzce spolupracovat jak s Evropským parlamentem, tak s radou tak, aby došlo k pokroku jak pro Černou horu, tak pro Evropskou unii. Dostal jsem návrh na usnesení k ukončení této diskuse. Hlasovat se bude v 11.30 zítra. Uh, rozpravu tímto uzavírám. Mnohokrát vám děkuji za účast. A nyní, nyní nás